odvážní Libyjci si rozhodně nezaslouží takovéto útoky, které provádí jenom hrstka fundamentalistů. Milí kolegové, milé kolegyně, v pondělí 10. září došlo k doporučení výboru parlamentu, které bylo tedy předloženo další doporučení výboru pro zemědělství a e, e, neuplatnily se žádné námitky pro obě tato doporučení během stanovené lhůty 24 hodin, takže v souladu s jednacím řádem to jsou doporučení, která platí nyní jako přijata s účinností od 11. září a tato rozhodnutí budou odpovídajícím způsobem zveřejněna v zápisu z tohoto zasedání. Prosím. Um, Pane předsedo, Dovolte, abych jako předseda delegace Evropského parlamentu se Spojenými státy a především v přítomnosti velvyslance Spojených států k Evropské unii a řadě zástupců eh, z administrativy Spojených států vyslovit a projevit naše spojenectví protože eh, útok na diplomaticky legitimované zastoupení je třeba eh, tvrdě odsoudit. Naše solidarita platí obětem, ale vyžadujeme zároveň od libijské vlády, aby zaručila bezpečnost zahraničních zastoupení. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Ehlere. Milé kolegyně, milí kolegové, podle jednacího řádu nyní přistoupíme k hlasování v rámci eh, zjednodušeného procesu o zprávě paní Parvanové, paní Jiménez, Bečery